odloženo. A nyní několik oznámení. Eh, řeknu vám, že eh, zatím pokud se týče e, našich pravidel číslo 13 e, a 18. Proti tomu nebylo vzneseno námitek, e, které se týkají tohoto zasedání. Příslušné, příslušný výklad je tedy schválen a bude přeložen k návrhu. Pan Harn.